na tomto místě zmiňovat. Ano, počítáme s tím. Nyní uzavírám tuto rozpravu a přecházíme k hlasování. Nejdříve hlasování o usnesení o Keně a neúspěchu při zatčení sudánského prezidenta Umara al-Bashíra. Budeme hlasovat o společném usnesení. Nejsou zde žádné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Jasně přijato. Nyní hlasujeme o šesti návrzích usnesení o lidských právech v Sýrii, zejména o případu Haitama al-Máliha. Nyní předkládám k hlasování jako celek společný návrh usnesení. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Mám zde několik prohlášení, která jsem obdržela. Paní Gebhardt má nějakou připomínku? Já bohužel jsem nestihla včas eh, eh, eh, zastrčit hlasovací lístek. Hlasovala jsem pro. I have received from the council... Od rady jsem dostala postoj v prvním čtení. Paní Ek, vaše zařízení nefungovalo? Ano. Ještě někdo další? Dále jsem obdržela prohlášení o postoji komise. Bude to za